Dobré ráno, dámy a pánové. Máme 9 hodin a 5 minut a už máme spoždění. Takže dovolíte-li, zahájím naši schůzi. Přijetí pořadu jednání. Než pořad jednání přijmeme, rád bych vás informoval, že dnes proběhne druhý trialog, pokud jde o e, obchodní preference ve věci Pákistán. Dovolil bych si vám navrhnout, eh, pakliže dojde, dojdeme ke kompromisu, že bychom o tom hlasovali zítra. Souhlasí všichni? Děkuji. Bod 5. Představení ředitelství odboru tiskových služeb EPP se odkládá. Výhrady nejsou. Děkuji. Tedy eh, zápis je schválen, všichni s ním souhlasíte. Souhlasíte, děkuji. Bod 3. Sdělení předsedy. Rád bych vás informoval, že tato schůze je přenášena po internetu, kromě tedy samozřejmě e, částí za zavřenými dveřmi. E, nevím, jak vy, já se vždy musím zeptat, který, které tlačítko máme stisknout, když chceme mluvit. E, u mě je toto tlačítko vpravo, ale každý jistě víte, jak jste na tom. Body, které jsme obdrželi písemně, eh, byly distribuovány. Poslanci se mohou obracet na sekretariát ve všem, eh, v čemkoliv dalším. Eh, dnes, podotýkám, budeme zasedat zde v této místnosti, ovšem zítřejší část zasedání bude v, B, v místnosti B5B001, což je páté patro nad námi. Ujistěte se proto, že si odnesete všechny dokumenty sebou. Nařízení GSP přijaté Přeřízení bylo zrevidováno právníky lingvisty podle článku 216. Zrevidovaný text byl eh, podán eh, v podobě korigenda výboru INTE a vzhledem k tomu, že změny v textu jsou pouze technické, není potřeba, abychom se tím dále zabývali. Korigendum bude oznámeno na zářijovém plénu. Tak. Teď eh, mám to velké potěšení přivítat dva nové členy kteří tu ovšem ještě nejsou. No to je jedno. Je to paní Nora Bera, která nahradí pana Abada a pan Henry Weber, který nahradí pana Arifa. Jste to nevěděl, pane kolego? No jo. Teď tedy bod číslo čtyři na pořadu jednání. Současný stav probíhajících trialogů trojstranných jednání eh, eh, rámcové nařízení MFA. Tady eh, to má na starosti Martin, takže prosím, vemte si slovo, pane kolego. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, budu velmi stručný. Rád bych vás informoval o současném stavu jednání v trialogu ohledně návrhu nařízení o e, mikrofinancování pro třetí strany, pro třetí země. Proběhla dvě zasedání tripartitního formátu. E, těmto zasedáním předsedalo dánské předsednictví. Tímto mu děkuji za velmi konstruktivní a nápomocný přístup eh, k těmto dvěma schůzím. První setkání proběhlo 4.6. Eh, a proběhla tam v podstatě volná výměna názorů ohledně základních principů a základních stanovisek institucí k tomuto tématu. Bylo představeno také stanovisko Evropského parlamentu které bylo založeno na našem usnesení, které jsme přijali. Dále jsme se setkali 28.6. a na tomto setkání jsme řešili podrobnosti předloženého návrhu. Vyslechli jsme si článek po článku stanoviska jednotlivých stran, pokud jde o návrh nařízení a proběhla velice živá debata na toto téma. Práce nám zbývá ještě dosti. Faktem je, že v těch mnoha kontroverzních aspektech této zprávy jsme nedosáhli konsenzu, o to se pokusíme na, další, na naší příští schůzi. Ta je naplánována na září Eh, té už tedy samozřejmě bude předsedat kyperské předsednictví rady a očekáváme, že právě na ní eh, dosáhneme vzájemně přijatelného kompromisu a že se dohodneme na všech zbývajících eh, věcech návrhu nařízení. Přirozeně, jakožto Evropský parlament, Máme velmi pevně zakotvené stanovisko v mnoha věcech, ale očekáváme, že se s kolegy z ostatních institucí také v těchto věcech dohodneme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, eh, Martine. Chce někdo komentovat to, co zaznělo? Poslanci, poslankyně? Nechce. Děkuji. To znamená, že se dostáváme k těm eh, zvláštním autonomním obchodním preferencím, které jsem zmínil v úvodu. Zde eh, první trialog proběhl 14.6. Obdrželi jsme zrevidovaný návrh od předsednictví eh, Předseda našeho výboru právě na tomto trialogu zasedá dnes dopoledne a promluví k vám eh, později během dne, bude informovat o výsledcích jednání. Jak jsem říkal v úvodu, pro ty tedy, kteří teď přišli, pakliže dojdeme nějaké schody, navrhuji, abychom o tom zítra hlasovali. Principiálně řečeno, rada náš návrh přijala, ovšem je potřeba eh, absolvovat ten řádný administrativní proces. Děkuji. Takže bod číslo 5 byl odložen, jak jsem říkal, ve sdělení, to znamená, že se dostáváme k bodu číslo 6, což je průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. K tomuto bych měl hovořit já, ovšem nedostal jsem od pana zpravodaje žádné poznámky. Moje téma to není, takže já se chci zeptat, jestli k tomu někdo máte nějaké komentáře. Said Kamal tu není a nebude. Takže se chci zeptat, jestli se k tomu někdo chce nějakým způsobem vyjádřit. Eh, kdo jsou stínoví zpravodajové, prosím? No, tak v tom případě bych si dovolil jeden návrh. Vyslechneme si komisi a pakliže se k tomu někdo bude chtít vyjádřit, tak dostane prostor a budeme to považovat za první výměnu názoru a Said Kamal zkrátka bude muset akceptovat situaci tak, jak je. Takže já poprosím zástupce komise, který je kdo? Pan Duponte? Eh, promiňte, pane předsedo, naši kolegové jsou teprve na cestě, zatím nepřišli. Pan předseda hovoří bohužel bez mikrofonu. Omlouvám se, říká pan předseda. Eh, no, dobře, tak eh, to uděláme takto. Prosím, až přijdou, eh, tak mi řekněte a vrátíme se k tomuto bodu poté. Teď se tedy dostáváme k bodu číslo 7 na pořadu jednání, ovšem problém je ten, že když chceme začít včas, tak tu ještě nikdo není, že ano? Hmm. Takže další bod. Prováděcí postupy k dohodě o stabilizaci a přidružení ES Srbsko a k prozatímní dohodě ES Srbsko. E, Jules jsem viděl. Výborně, to jsme rádi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem právě přišel a proto mi dovolte představit několik málo poznámek. Jedná se o zprávu, eh, pokud jde o prováděcí postupy k dohodě o stabilizaci a předlužení E Srbsko. A jde také o prozatímní dohodu ES Srbsko. Ta dohoda byla podepsána 29. dubna 2008 a zatím nevstoupila v platnost, protože musí být ratifikována členskými státy samozřejmě. Eh, existuje prozatímní dohoda pro obchodní součást této dohody o přidružení, eh, přičemž komise navrhuje tuto prováděcí nařízení i pro prozatímní dohodu. Jsme v situaci, která je podobná jako v případě ostatních zemí západního Balkánu, Chorvatsko, Albánie, Bosna, Hercegovina a všechny ostatní. E, prováděcí nařízení e, mají určité problémy s komitologií, je potřeba je harmonizovat s Omnibusem 1 a Evropský parlament už přijal několik pozměňovacích návrhů těchto nařízení v rámci svého stanoviska v prvním čtení k Omnibusu 1, což bylo v březnu letošního roku. Eh, chceme-li zachovat stejné stanovisko a dosáhnout konzistence ustanovení o komitologii, navrhuji stejné změny i ve své zprávě ty už jsou v podstatě přijaté v rámci Omnibusu 1. Ty změny se týkají hlavně aplikace eh, poradního, eh, poradní procedury pro případy nouze a týkají se také usnadnění užívání eh, písemného procesu. Dovolte mi několik slov obecněji, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Tato dohoda o stabilizaci a přidružení chce zavést prostor volného obchodu mezi eh, Evropskou unii a celým regionem západního Balkánu. V únoru 2010 eh, vstoupila v platnost prozatímní dohoda mezi Evropskou unii a Srbskem, ovšem samozřejmě bez prováděcího nařízení ji nelze aplikovat. Srbsko i nadále využívá preferenci autonomních států ze strany EU, Eh, přičemž se čeká na vstoupení v platnost prováděcího nařízení. Eh, je jednoznačné, že eh, v našem zájmu je, v zájmu EU je, aby tato, toto nařízení vstoupilo v platnost co nejrychleji. Samozřejmě to nařízení závisí na tom, jak dopadne Omnibus 1 a všichni víme, že tato jednání zatím nezačala kvůli složitosti harmonizace. Rada z tohoto důvodu zatím neodsouhlasila eh, mandát pro jednání. Proto bych rád vyzval nové předsednictví rady, aby navýšilo snahy v této věci, tak aby se odblokovaly všechna tato, odblokovala všechna tato témata, je jich celá řada, která se týkají právě otázek komitologie. Už je to dva a půl roku od doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a já si myslím, že je nejvyšší čas, aby tato harmonizace se konečně dostala do běžné legislativy, tak, aby se e, dali používat ustanovení smlouvy. Eh, pečlivě sleduji i postoj našeho výboru, ten byl už několikrát zmíněn v několika debatách a rozpravách ohledně harmonizace v rámci komitologie. Doufám, že kolegové tuto mou snahu podpoří a děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkuji vám, Julesi. Pan uh, Susta. Presidente, io sostituisco la collega Coppa, eh, che è shadow per il nostro... Zastupuji kolegu Coppu, který je stínovým stravodajem za naší frakci k tomuto bodu. Mohu jenom souhlasit s tím, jak je důležité zdůraznit význam této asociační a stabilizační dohody se Srbskem je nesmírně důležité dokončit proces přitružování na Balkáně v požadovaném časovém plánu. Myslím si, že tento návrh posílí obchodní vztahy se Srbskem, nejenom bilaterální vztahy mezi EU a Srbskem. Jak kolega Kopa zdůraznil, tento proces musíme určitě dokončit, také proto, že Toto zdůrazňuje také zpravodaj ve svém prohlášení. Jsou však problémy se spožděním ve schvalování tohoto nového nařízení. S naší podporou pozměňovacích návrhů, které jsou nastaveny správným směrem, tedy ty, které předložil sám zpravodaj, si myslím, že by mělo být možné dosáhnout kompromisu, který bude užitečný a který si získá širokou podporu, neli všeobecnou podporu. Liberálové, Martin. David Campbell Veneman tady není. Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně chci zdůraznit, že podporujeme váš přístup, protože mm, je důležité tedy držet se naší pozice a neustoupit a můžeme tedy vaši zprávu plně podpořit. Děkuji. Někdo z komise by se prosím mohl vyjádřit. Máme tady někoho? Pan Skan? Děkuji mnohokrát. Komise v této chvíli nemá žádné připomínky. Čusi? Ještě k tomu něco, pane předsedo. Jenom chci poděkovat všem za připomínky. Děkuji mnohokrát. Termín pro podání pozměvacích návrhů 27.12 hodin. A nyní se vrátíme ke Kamalově zprávě. A již tady máme někoho z komise. Děkuji vám, pane předsedo. My bychom se chtěli obecně vyjádřit ke spojení obchodní politiky EU a potřebou doplňujících zdrojů, dodatečných zdrojů pro eh, DG Trade. Máme velice náročný vyjednávací program, kde bude 7 až 10 nových vyjednávání, která budou zahájena a na základě současného ekonomického monetárního kontextu vnímáme právě toto jako zásadní faktor eh, zajištění obnovy EU především v souvislosti s postkrizovým zpomalením ekonomiky a také řadou problémů, které se vyskytly krize, samozřejmě nezmizí ze dne na den a právě proto je důležité, abychom použili obchodní a investiční politiku k tomu, abychom mohli dosáhnout eh, cílů EU v oblasti ekonomického růstu, stability a vytváření pracovních míst. Proto vám chceme dnes dopoledne eh, říci, že jsme předložili návrh na doplnění zdrojů. Má dva aspekty. Jednak se bude zaměřovat eh, na využití stávajících zdrojů, vzhledem k tomu, že probíhá monitoring můžeme určité části zdrojů uvolnit a přesunout je na ty části programu, kde je potřeba naléhavější a za druhé žádáme o navýšení zdrojů. Víme také, že naš, náš vyjednávací program je velmi náročný, jak už jsme o tom s vámi mnohokrát diskutovali. Tato vyjednávání trvají někdy dva, tři roky, probíhají paralelně a je velice obtížné je udržet při stejné rychlosti a ve stejném harmonogramu s prostředky, které máme. To hlavní, co bychom na tomto místě chtěli sdělit, je, že se skutečně budeme zaměřovat na získání podpory parlamentu pro získání doplňujících zdrojů. Mám tady dva řečníky, Bernd. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si myslím, že je přiměřené, aby komise obdržela více prostředků, protože když se podíváme na změny, které představuje Lisabonská smlouva, a vidíme, že to personální tablo DG Trade zůstalo v podstatě bez změny, tak to znamená obrovský nepoměr. Má otázka je, jak to vidíte s těmi aktivitami DG Trade eh, ve vnější sféře? Ono nestačí jenom, že se uzavírají smlouvy o obchodu, je potřeba v rámci eh, v rámci ambasád mít nějaké obchodní ataše, což budou lidé, kteří budou podporovat evropský průmysl, evropský trh a příležitosti v dalších zemích. Děje se něco takového v rámci DG Trade, nebo myslíte alespoň na něco takového, aby v těch relevantních eh, velvyslanectvích společně s SVČ působili i obchodní ataše, tak abyste přímo na místě mohli zužitkovat a prosazovat pozitivní výsledky obchodních dohod? Děkuji. Okay, thanks. Děkuji. <laughs> I'm a bit puzzled because... Um... Tak teď nevím. Znamená to, že zpráva pana Kamala se bude zaměřit pouze na doplnění pracovníků v DG Trade, nebo to má další aspekty? Jak tomu mám rozumět? Uh, ne, že bych byla úplně proti rozšíření počtu zaměstnanců v Degatrade. Vím, že komise eh, dělá spoustu práce, ale nám by to nepomohlo, pokud se zaměříme na Eh, náš pořad jednání, vůbec výbor INTA obecně, když se snažíme zaměřovat na rostoucí rychlost, tak si klademe otázku, kdo vůbec bude monitorovat, jak můžeme dělat svoji práci dobře, pokud vy nám říkáte jenom, že budete zrychlovat eh, svou práci. Eh, my musíme zajistit monitoring a ten monitoring již teď je příliš náročný a nevím, zda to zrychlení by nám v celém procesu pomohlo. Můžete nám tedy říci přesněji, kde vidíte ty eh, oblasti, kde je naléhavá potřeba, kde potřebujete ehm, navýšit počet zaměstnanců, ehm, tak abychom to mohli napojit na parlamentní postup. Děkuji, pan Murphy. Děkuji. Eh, otázka zní tedy, na co se využívají zdroje, k čemu, eh, nejenom odkud ty zdroje přicházejí, tady nejde jenom o to požádat o navýšení zdrojů a pro mě ten hlavní rozměr souvisí s tím, že politika komise v tomto smyslu může narušovat. Eh, můžeme to brát tak, že úsporná opatření narušují vnitřní trh a mm, tím pádem v důsledku krize se hlavní obchod přesouvá jinam, mezinárodní obchod nabývá na významu, ale to není řešením rozhodně ne pro malé podniky v Evropě, pro pracující v Evropě, protože právě eh, ta úsporná opatření budou mít negativní dopady na hospodářství jako takové a jenom navýšit zdroje, eh, abychom tuto neoliberální agendu jenom podporovali. Těch, no, to je něco, s čím bychom rozhodně nemohli souhlasit, protože otázka pak zní, a to je další otázka, odkud ty zdroje jsou, rozhodně by uh, bychom neměli vytvářet dojem, že obchod je něčím, co nahradí rozvojovou pomoc. Tak to být nemůže. Děkuji. Jenom procesní poznámka, když si čtu poznámky pana Kamala, změnili, eh, tedy posunuli termín z října na září, tedy posunuli dopředu. Co se týká hlasování rozpočtu, víte, proč došlo k tomu posunu termínu dopředu? Vrátím se tedy ke komisi a dám ji opět slovo, protože hovoříme o tom, jak rychle se to podaří prosadit a oni to datum ještě posunuli dopředu. Komise? Hm, děkuji vám, pane předsedo. Za prvé, a na úvod zmíním druhou otázku k potřebám, protože samozřejmě my jsme velice důkladně analyzovali, eh, eh, každé to pracovní místo, eh, které potřebujeme pro vyjednávání a plně si uvědomujeme klimatu, který eh, se zaměřuje na úspory a na to, že komise by naopak měla snížit počet pracovníků. Také si plně i vy uvědomujete, jak ambiciozní je náš program vyjednávání ve vyjednávání s jedenácti zeměmi nebo regiony o volném obchodu a perspektiva zahájení dalších vyjednávání. A do konce roku 2013 13. Možná bude zahájeno 13 dalších vyjednávání, což bude v podstatě dvojnásobkem současného počtu jednání. Dalším prvkem eh, je to, že si musím uvědomit, že sjednání dohody je jeden aspekt, ale zároveň se také změnila povaha dohod samotných eh, Přešli jsme k širšímu kontextu, kde se věnujeme nejenom snížení cel, eh, ale zaměřujeme se také na regulatorní aspekty a potřebujeme eh, navýšit zdroje, tak abychom se zaměřili na implementaci a vymáhání dohod, které jsme uzavřeli a podepsali s třetími státy. A eh, to se stává složitějším, zvláště v zemích, kde vidíme výraznější protekcionistická opatření jako Brazílie, Argentína, Rusko. Monitorování existujících eh, nařízení je velmi náročné na zdroje, žádá si to specifické profily, jazykové schopnosti a eh, samozřejmě tady máme bohužel jenom omezené zázemí. Také potřebujeme nové kompetence, například v oblastech investic na základě Lisabonské smlouvy, kde bychom se chtěli více zaměřit na rozvoj aktivit, kde je velký potenciál pro evropské společnosti, malé, střední i velké. A tady budeme potřebovat také navýšit zdroje oproti stávající situaci. My jsme provedli podrobnou analýzu současného stavu v centrále i v delegacích a analýzu potřeb na základě různých scénářů podle toho, jak rychle budou jednotlivá vyjednávání pokračovat a velmi rádi vám poskytneme podrobnější informace. Pokud jde o specifickou otázku mezi naší prací v centrále a to, co se děje v delegacích EU samo, e, přímo v terénu, tam, kde to zastoupení je, bych řekla si tolik. K tomu probíhala řada diskusí, jak nejlépe ten kontakt zprostředkovat. Musím říci, že máme velmi dobré pracovní vztahy se zastupitelstvími v členských státech a také v nově se rozvíjejících trzích. Tam jsme vytvořili týmy pro přístup na trh, kteří se věnují bariérám přímo v terénu a jednají s státy, kterých se to týká, jaké překážky je nutné odstranit a jak je lze odstranit. Tento proces vnímám jako velmi plodný a produktivní. Také eh, uvažujeme společně eh, s SVČ o tom, jak lépe nastavit činnost delegací EU eh, ve zprávě, kterou předložíme EU, eh, e kde se budeme zaměřovat na zhodnocení využití pracovních sil eh, a případného nového nasazení zaměstnanců komise tak, abychom lépe reagovali na nové potřeby, zvláště v nově se rozvíjejících ekonomikách. A za druhé, a to je důležitý úkol také pro DG Trade, my jsme požádali eh, o moderátor koordinátora, který by posílil eh, naší delegaci, protože máme 153 delegací po celém světě. Víme, že někde máme mm, to, těch zaměstnanců tohoto typu jenom ve třetině delegací a víme, že v některých státech jsou obrovské e, možnosti, ale přesto tam nemáme kolegy z našeho odboru a tam by se dalo udělat hodně práce, ať už jde o přístup na trh, regulatorní otázky a tam bychom svá úsilí měli zaměřovat. Ehm, provedli jsme tedy podrobnou analýzu a v ní se zaměřujeme nejenom na potřeby přímo v centrále, ale také v jednotlivých delegacích a tam pracujeme v úzké spolupráci s eh, SVČ a také s vyslanectvím jednotlivých států. Děkuji mnohokrát. Mě právě dali seznam otázek z, z, z, z Kamala pokud se chcete se Sajdem spojit, on klade čtyři otázky. Za prvé, zda současná architektura navrženého záhlaví čtyři odpovídá cílům obchodní politiky a hospodářské spolupráce, protože ta, eh, současně se toto řeší formou vnější akce eh, a současnými cíly. Za druhé, uvažuje se o eh, změně záhlaví čtyři, tak za třetí, zda externí nástroje jsou nastaveny v rovnováze, pokud ta rovnováha tam není, proč není a v neposlední řadě zda je dostatečná koherentnost mezi nástroje jejich implementací. Zda si myslí, že administrativní výdaje vydané eh, na eh, jednotlivá opatření jsou dostatečné a účinné. A procesní poznámka rozpočetové hlasování se posunulo do z 10. 11, na 10. 11. října, to znamená, že máme velmi nabitý program, abychom zvládli toto stanovisko připravit eh, včas. A když se zaměřuji na hlasování mezi 7. a 18. zářím, 17. 18. zářím, zářím místo října, kde to bylo 10.11, tak se to posouvá o měsíc dopředu. Znamená to, že pozměňovací návrhy budou muset být v angličtině, ehm, ale to je už ehm, mimo naší možnost cokoliv ovlivnit. Nevíme, proč došlo k posunu hlasování. Nikdo mi tady zatím neodpověděl na tu otázku. Už ji kladu po druhé. Prosím, eh, ještě si přejete datum. Takže datum Termín pro pozměňovací návrhy 9. Ale všichni dostanete zprávu v tomto smyslu, tak abyste si to stihli připravit včas. A kdy dostaneme dokument samotný? Od Saida Kamala? No nevím. Nemůžeme připravovat pozměňovací návrhy, když nemáme dokument. Dostanete jej na konci měsíce. zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. A nyní se dostáváme k finančním nástrojům pro rozvojovou spolupráci, což se týká nového nařízení pro roky 2014 až 20 hlavním výborem DEVE a zpravodaj u nás Helmut. Helmute? Děkuji, pane předsedo. U nás už proběhla výměna nástrojů, co se týče finančních nástrojů pro eh, rozvojovou spolupráci na posledním zasedání našeho výboru. Já jsem doporučil oblasti, které bych chtěl rozvinout pro stanovisko samotné. Eh, a na úvod bych rád zdůraznil, že jsme měli příležitost společně vytvořit hlavní linii obsahu, struktury, eh, nastavení mezi DEVE a FETem a hlavní výbor je tady DEVE. Já jsem eh, jak jsem již vysvětlil, chtěl formou svých pozměvacích návrhů zajistit, abychom udrželi hlavní linii v Evropském parlamentu eh, nastavenou tak, jak je. Mm, Vývoj pro rozvoj, výbor DV, zasedal minulý týden a proběhla první výměna názorů k té zprávě a zpravodaj poděkoval za nový návrh nástrojů eh, rozvojové spolupráce a zdůraznil význam sjednocení spolupráce, eh, zaměření těchto nástrojů pro rozvojovou spolupráci, stanovení pro určité, eh, nastavení nástrojů pro určité země správným způsobem vytvoření úvěru a grantu. Ehm, zároveň také Eh, se objevilo více než 200 pozměňovacích návrhů od komise. A to mě vede k pracovnímu procesu, který jsme zahájili v našem výboru. Na tomto místě chci poděkovat stínovým zpravodajům, vzhledem k tomu, že jsme začali pracovat v našem výboru eh, bezprostředně pro po úvodní výměně názorů. Doufám, že budeme moci v tomto přístupu eh, pokračovat i po dnešním jednání. A chci zdůraznit hlavní aspekty. Evropský parlament, a to platí pro všechny výbory, které se eh, podílejí na návrhu na řízení výboru DEVE, eh, se snaží správně nastavit cíle pro spolupráci pro tento velký nástroj pro období 2014 až 2020. A já bych na tomto místě ještě jednou zdůraznil, už jsem to říkal minule, ale chci ještě jednou zdůraznit, že cílem rozvojové politiky EU eh, e i nadále zůstává přispět eh, ke snižování chudoby, eh, tak jak to definuje smlouva o fungování EU. To znamená, že i výbor eh, pro mezinárodní obchod by se měl zaměřovat právě na snižování chudoby, protože to je hlavní cíl těchto úsilí. A nesmíme na to zapomínat, kdykoliv eh, budeme o tomto, k tomuto návrhu stanoviska přistupovat. Rád bych přivítal určité změny, které komise navrhla eh, k současnému systému nástrojů pro rozvojovou spolupráci s tím, že ten nástroj pro rozvojovou spolupráci je více v souladu s mezinárodními trendy v rozvojové politice. Ale abychom tento přístup ještě zdokonalili, to jsem navrhl ve svém vrhu, abychom přešli k podrobnějšímu stanovení příloh 4 a 5 v tomto nařízení, tak, eh, abychom eh, upravili náležitým způsobem přílohy k legislativnímu aktu. Tento přístup eh, i přístup komise v tomto smyslu jsou si velmi blízké, včetně zaměření se na jednotlivé země a regiony konkrétně, ale řekl bych, že bychom se měli ještě více zaměřit na zdůraznění potřeb, a to v úzké spolupráci s partnerskými zeměmi a zapojit tam všechny zainteresované subjekty, a to tedy parlament a také občanskou společnost zemí, již se to týká. A tím se dostávám k myšlence že komise možná zašla příliš daleko, že vyloučila země z bilaterální rozvojové spolupráce. A já bych proto rád eh, znova tento prvek zavedl, zapojení zemí třeba konkrétně eh, latinskoamerických, aby se staly zeměmi, které spadají do přílohy 3 a mají tedy nárok. Také, co se týče návrhu komise zvýšit efektivitu nástroje, s tím souhlasím, ale zároveň chci zdůraznit, že flexibilita eh, by neměla znamenat snadnou cestu, jak se zbavit parlamentních povinností eh, co do rozpočtu, eh, protože i malá země, která nemá příliš mnoho prostředků, by mohla určitou částku vnímat jako velmi vysokou. To si myslím, že by mělo být i nadále ve středu zájmu parlamentu, s tím, že parlament takto by měl přistupovat k návrhům komise. Ehm, není to tedy nějaký eh, biankošek eh, pro eh, podle mého názoru takový biankošek na 60% všech těchto výdajů by nebyl pro parlament přijatelný. A zároveň chci ještě zdůraznit, že bychom se měli vrátit k tomu, že cíle související s obchodem a ekonomikou musí být vždycky v souladu s rozvojovým rámcem a to by mělo být také eh, hlavním cílem naší práce, eh, včetně cílem práce výboru DEVE. Na závěr chci říci, že vítám přístup komise eh, ve snaze doplnit některé nové linie, například zapojení strategie Afrika EU do návrhu eh, na rozvojovou spolupráci. Znamená to, že Afrika pro nás je skutečně prioritou, kdykoliv hovoříme o tom, jak může EU přispět k vymícení chudoby. A z tohoto důvodu je také dobré, že celková částka byla navýšena pro tento nástroj a to si myslím, že si podporu Evropského parlamentu získá. Já bych také rád viděl schválení celého nástroje na podzim, tedy ze strany parlamentu. A tím se dostávám k poznámkám o harmonogramu. Včera proběhlo další jednání se stínovými zpravodaji a asistenty a zjistili jsme, že v současné chvíli je složité, když se sejdeme 3. září, tak naše jednání v našem výboru by mělo hned obsahovat hlasování, když to bude naše první setkání po prázdninách. Měli bychom se tedy domluvit se sekretariátem, zeptat se, zda by bylo možné skoordinovat spolu s výborem DV ten harmonogram tak, aby také členové zmíněných výborů si mohli ověřit pozměňovací návrhy, případně nalézt písemně kompromisní návrhy, tak abychom mohli v září začít skutečně v dobrém rozpoložení, abychom mohli skutečně přispět další práci výboru 9. Těším se na spolupráci. Ano, Helmuta. Myslíte, že budeme v dobré náladě, až se vrátíme? Já doufám. Máme problém, protože ta ten pořad jednání již byl připraven rozpočtovým výborem v podstatě na rok dopředu. Těžké bude to změnit. Mně se zdá, že je to přímo nemožné. Budeme eh, muset respektovat toto datum. Předtím bude zelený týden. Pokud eh, se chtějí eh, někteří kolegové dostavit ovšem dřív z prázdnin, proč ne? 31. srpna tady v Bruselu klidně. Pan Winkler. Děkuji. Jen tady chci tlumočit něco za paní Saifi. Pan Scholz už zmínil, že se konalo zasedání stínových zpravodajů, hovořilo se o tomto tématu. A takže já jen zmíním um, pár pozic našich kolegů eh, to, co je v jejím stanovisku, nespadá pod kompetenci INTA. To jsou pozměňovací návrhy 28, 31, 32, 39 až 50, které nespadají do kompetencí výboru INTA. Souhlasí s částí obsahu těchto pozměňovacích návrhů a chápe, o co šlo zpravodaji, to už bylo představeno dříve, ale není si jistá, zda toto stanovisko je tím vhodným prostředkem k e, zavedení těchto pozměňovacích návrhů, třeba 31, kde se mění seznam zemí, které e, jsou příjemci bilaterální rozvojové pomoci. To by mělo být ponecháno na hlavním výboru, který to bude pak projednávat v trialogu, který e, se blíží. A e, stínový zpravodaj za EPP požádá také o několik dílčích hlasování v případě pozměňovacího návrhu 7, jak by se tam nechala část původního textu z úvodního stanovení 15, také doporučí hlasování proti návrhu 27 k článku 14, kde jde o zúžení možnosti ohledně snížení původního e, e, indikativní alokace bez použití toho eh, obecného postupu, umožňuje se tady výjimka pro alokace v hodnotě méně než 20%. Aby to bylo spíš o 10% tady navrhuje zpravodaj a pa, paní Saifi si myslí, že v tom nemá jen tak kompetenci. Ani AFET, ani DEVE by neměli modifikovat tento strop. Ona však říká, že bude ráda o tom dál diskutovat se zpravodajem s dalšími stínovými zpravodaji. A je rovněž připravena se přizpůsobit změnám v kalendáři. Děkuji. Ano. Buenos días, eh, perdonen, porque me acabo de incorporar. Děkuji. Dobré ráno, omlouvám se za spoždění. Byla jsem na výboru ITRE. Jsem stínovou zpravodajkou i k této zprávě v zásadě v rámci výboru pro mezinárodní obchod a chtěla, chtěla jsem osobně poděkovat za eh, předložené pozměňovací návrhy, i když otázka mezinárodního obchodu tam není úplně jasná. Myslím, že bychom měli respektovat fungování a kompetence všech výborů. Měli bychom se navrhovat zaměřit na otázku obchodu, ale nesnažit se přitom, eh, aby žádný jiný výbor si připsal rozhodovací pravomoci. Zdá se mi relevantní, eh, a že jsou tady určité návrhy týkající se pracovního práva některých komerčních aspektů, které se toho týkají a také předcházení chudobě, zlepšení kvality života a zdá se mi nezbytné za tímto účelem také ještě specifikovat kritéria určující, jaké státy jsou eh, naopak vyňaty z tohoto seznamu, protože to by mohl být určitý diskriminační prvek pro některé rozvojové státy, které v některých sektorech mají hodně bohatství a v jiných zase jsou chudé. Pokud jde o celkovou úroveň eh, sociálního zabezpečení obyvatel. Taky si musíme eh, připustit, že některé státy budou eh, opouštět ten systém a neměli bychom tudíž mít jakýsi dvourychlostní systém měřitým dvojím metrem. Pak je tu otázka harmonogramu kdy si myslím, že bychom neměli postupovat rychleji než rozvojový výbor. Samozřejmě, že tady jde o rozvojovou spolupráci, ale obchod je také spojen s rozvojem. Proto bychom měli mít možná nový, eh, no, nově zarámovat, tedy nově stanovit ten kalendář, aby to bylo flexibilnější, abychom umožnili komp- kompromisní návrhy, abychom mohli hlasovat trošku více v klidu. Děkuji. Já jsem řekl, že to bylo stanoveno už eh, zhruba rok, ten eh, kalendář, takže to je trošku problém. Helmut říkal, že možná, že se vrátí z dovolené dřív, aby, se, aby všechno bylo v pořádku, asi nejsem úplně jistý, jestli to skutečně udělá, ale uvidíme. Franceska, děkuji. Děkuji za zprávu. Celkově myslím, že ji můžeme podpořit. Většina chudých lidí je paradoxně v zemích se středním příjem, příjmem. To musíme e, zohlednit. Myslím, že základ, zásadní záležitost související s Ehm, rozvojovou pomocí je, abychom si ponechali jakožto parlament co nejvíc těch pravomocí, které nám e, e, byly svěřeny Lisabonskou smlouvou. Pokud e, chce komise volnou ruku v rozhodování rozpočtu a nechce ani žádné strategické dokumenty, když země nedostává víc než 50 milionů eur, ale mně přijde, že 50 milionů je docela dost peněz na to, aby na to byla strategie a na to, abych tom měl slovo i parlament. Sdílím také váš návrh eh, týkající se zvýšené konzultace s partnerskými zeměmi, aby se eh, jak se zvýšilo eh, ten, ta identifikace s tím cílem, ten, to vlastnictví toho procesu. A kromě toho jedna věc, která souvisí s obchodem, to jsou Eh, to jsou pracovní práva. Některé země jsou tady uvedeny jako příjemci. Evropská unie je největším dárcem obchodně vázané pomoci. Možná bychom měli se zaměřit i na jiné oblasti, které může, jiné věci, které může eh, navrhnout DEVE. Měli bychom nechat výboru DEVE dost prostoru pro vlastní závazky. Děkuji. Francesca. Děkuji, Francesco. Ještě někdo? Než dáme slovo komisi? Takže komise, pan Reda? Reda, děkuji. Děkuji výboru za návrh eh, stanoviska, zejména tedy panu Šolcovi. Domnívám se, že tento návrh, který zdůrazňuje a posiluje několik prvků návrhu komise, zejména pokud jde o některé eh, obchodní a ehm, pracovní záležitosti, ale ten konečný výsledek musí být vyvážený, musí eh, vyvažovat všechny prvky eh, rozvojové spolupráce, musí být také v souladu s eh, agendou pro změnu a ta byla projednána i v parlamentu. Chceme zmínit několik otázek, které stále vnímáme jako zdroj určitých obav. Jednak ty, tu, ten postup aktů přednesené působnosti nebo de- delegovaných aktů, kdyby měly být některé um, dokumenty přijímány v, v rámci tohoto postupu. To je horizontální záležitost, to se týká i jiných nástrojů pro vnější činnost, takže tato diskuze o použití delego- delegovaných aktů bude muset být zohledněna v rozhovorech mezi parlamentem, radou a komisí. Dalším bodem je diferenciace. Jak víte, tak komise eh, navrhuje, vlastně tam je ta spolupráce 19 zemí, z nichž pět je se příjemci té bilaterální eh, pomoci, mezi nimi například Kostarika, Panama a Peru. A je důležité zajistit, aby tyto země měly přístup ke zdrojům, aby se mohly vypořádat se svými vlastními e, problémy chudoby. Bude se ještě, ještě hovořit o tom, jak můžeme e, řešit problémy těchto zemí, ale možná nenutně prostřednictvím bilaterální spolupráce. Dalším prvkem, o který komisi jde, je, že některé ty e, návrhy v sobě mají určitou míru rigidity, flexibility, Eh, nebo eh, ne tedy nedostatku flexibility. Eh, a my se snažíme aby, o to, aby Evropa mohla reagovat pružněji na některé okolnosti. Třeba přílohy 4 a 5, to je uzavřený seznam. A komise doporučuje flexibilitu, tak, aby bylo možno řešit specifické problémy zemí. Teď momentálně je ten seznam těch aktivit příliš podrobný, je to Ehm, tedy kompletní seznam a není možno ho nějak měnit. Ty oblasti spolupráce jsou e, tudíž zafixovány, zůstávají součástí běžného legislativního postupu. A pak e, jsou tady některé e, například neobsahové změny těch programových dokumentů, nebo tam, kde je ta alokace méně než 50 milionů, tak to, že tam není ten strategický dokument, to neznamená, že komise nemá strategii. Tato strategie existuje a bude vtělena do víceletého rámce, ale jsou to pouze dva různé dokumenty. Čili to byl pouze návrh zjednodušení postupu pro tyto země, které mají nízkou, nižší alokaci ještě eh, zástupce vnější služby, služby pro vnější činnost. Děkuji, dobré ráno, zdravím vám. Já vám eh, také děkuji za tento návrh. Zejména děkuji panu Šolcovi. Máme tady, eh, slyšeli jsme připomínky Evropské komise. A pokud jde o diferenciaci, proti návrhu komise, jak vysvětlil Javier, tak jde o to, že země, které mají dost zdrojů na to, aby se o sebe postarali sami, aby řešili své, svůj vlastní problém chudoby, tak možná nemusí mít přímo bilaterální spolupráci, nemusí tedy být příjemci bilaterální spolupráce prostřednictvím evropského financování, což neznamená, že tady bude nový typ vztahu s těmito zeměmi. Stále bude existovat spolupráce v rozvojových otázkách, ale bude probíhat prostřednictvím tematických programů, nástrojů pro spolupráci a k něm budou mít tyto země stále přístup a také prostřednictvím regionální spolupráce. Čili i v těchto případech bychom i nadále mohli mít určitou spolupráci. Tyto Eh, země by měly dále přístup k dalším tematickým nástrojům, nástroj pro demokracii, lidská práva, stabilitu a eh, nástroj pro partnerství. To myslím, že bude také důležitý eh, podklad tohoto vztahu. Takže to je pouze bod, který jsem chtěla zdůraznit. Děkuji a ještě Helmute, chcete ještě říct si něco na závěr? Ano, děkuji. Abych se vrátil k tomu harmonogramu, tak v posledním týdnu eh, srpna eh, jsem skutečně připraven se dostavit eh, do parlamentu a rád se setkám i s dalšími v, v rámci snahy o nalezení kompromisu, ale možná to není v zájmu všech, takže uvidíme, jak tuto komplikovanou záležitost vyřeším, abychom našli kompromis, abychom měli také správně doladěný hlasovací seznam. A, ale já se vynasnažím, abych se na, našlo nějaké společné řešení. Děkuji také za připomínky týkající se otázky obsahu, čili jestli je to příslušnost našeho výboru nebo i dalších výborů. I to je věc, které se vrátíme, článek 27 pokud je řeč o zahraničním obchodu a pracovním právu, tak to je něco, co souvisí s dalšími nástroji pro zahraniční obchod. V, takový, v takovém případě musíme najít ucelené řešení, ucelený závazek. Já doufám, že se nám podaří dospět ke kompromisu. jsem optimistou, pokud jde o práci, která nás čeká v nadcházejících týdnech směrem k dotažení parlamentního postoje a já doufám, že takto zajistíme i účast našeho výboru v těch eh, posledních krocích dolaďování s výborem 9. Jinak eh, pokud jde o přílohy 4 a 5, těch bychom se měli držet, to je také v souladu s názorem dalších výborů. Doufám, že eh, poté také eh, z hlediska trialogu bude možno najít nějaké společné řešení. Otázka těch delegovaných aktů to není nová záležitost. V uplynulých dvou letech jsme tom několikrát hovořili a doufám, že komise eh, a také rada, jakožto spolu legislátor, budou souhlasit, protože delegované akty jsou nesmírně důležitým nástrojem, kterým může eh, Evropský parlament disponovat v dalším nakládání s tímto, s tímto nástrojem. A pokud jde o ten seznam, i tam doufám, že najdeme nějaký kompromis, protože spolu legis, další legislativní orgán a rada eh, má v podstatě podobný přístup jako náš výbor. Doufám, že i tady se nám podaří najít společnou půdu a nějaké eh, řešení. Pokud bude rada žádat ještě o víc zemí, které by měly být připojeny Eh, přidány do toho seznamu způsobilých zemí. Takže to je z mé strany zatím vše. Doufám, že bude naše spolupráce plodná a že to dotáhneme v září. Thank you, Helmut. O, děkuji, Helmute. Jak jsem řekl, tak harmonogram už byl stanoven před dlouhou dobou. Hlasovat by se mělo 3. září. Ovšem, možná že třeba budete zrovna mít narozeniny. Deve bude hlasovat 18. Možná to tam vmáčkneme 17. Uvidíme, jestli to půjde. Takže tím bychom vyhověli vám oběma, respektive vám všem. Tak, pan předseda hovoří bez mikrofonu. Bod 9. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 všechny oddíly, eh, projednání návrhu stanoviska. Máme zde našeho běžného parlamentního mluvčího, který je v podstatě trvalým zpravodajem na všechny tyto věci. Petere, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, toto zvážení mého návrhu stanoviska je už třetí příležitostí, pro výbor INTA pro diskusy nad souhrným rozpočtem eh, na příští rok. Eh, tento výbor přijal stanovisko k mandátu na trialog, kde se definovaly hlavní priority tohoto výboru. Pak proběhla první výměna názoru ohledně rozpočtu, a to bylo minulý měsíc. Nyní v mém návrhu stanoviska najdete podrobné návrhy které jsou reakcí na priority našeho výboru a na návrh komise eh, ohledně návrhu rozpočtu na rok 2013. Dovolte mi stručně popsat, jaké ty mé konkrétní názory jsou. Zdůrazňuji nutnost udržení základního financování pro obchod eh, bez ohledu na krizi a odmítnutí jakékoliv pokusy toto e, seškrtat. Na základě pilotních projektů a přípravných akcí tohoto výboru, e, které mohou představovat výraznou přidanou hodnotu například v oblasti malých a středně velkých firm a jejich internacionalizace, nebo v oblasti obchodních vztahů mezi našimi východními a jižními sousedy. Rovněž hovořím o financování jednání o obchodu, a to na úroveň stanovenou v rámci eh, agendy politiky obchodu EU. Tyto aktivity jsou přesně cílené a nebudou znamenat žádné výrazné navýšení pladeb ani závazků, což by v tomto kontextu rozpočtových eh, úspor bylo nepochopitelné pro naše občany a velmi pravděpodobně by to bylo nepřijatelné pro radu. Myslím, že chtít víc by mohlo být považováno za nerealistické. Ačkoliv obchodní řádky v rozpočtu nejsou mezi největšími v rozpočtu EU, každý výbor se musí snažit definovat své vlastní priority. V rámci plnění tohoto cíle budu předkládat pozměňovací návrhy ke svému návrhu stanoviska, kde budu rozebírat důvody pro zaujaté stanovisko a rovněž půjde o pozměnění rozpočtu eh, v rámci eh, provádění mého návrhu. Na závěr mi dovolte říci toto. Doufám, že přijetím stanoviska eh, v září dospěje tento výbor kompromisu, které budou snad úspěšně implementovatelné výborem pro rozpočet a zpravodaj pro rozpočet Evropského parlamentu. Tak to bylo v minulých letech eh, ve věci různých návrhů tohoto výboru a po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost je naší povinností být iniciátory a podporovateli takovýchto návrhů, pokud jde o rozpočet. Pojďme začít své odpovědnosti plnit i v této věci. Děkuji za pozornost. Děkuji, Petere než dám slovo paní Kale, vrátil bych se ještě k Helmutovi. Já jsem zmínil na začátku termín 19. Eh, července pro pozměňovací návrhy. I když změníme den hlasování, tak ten termín pro podávání pozměňovací návrh zůstává stejný. Takže doufám, že to všichni chápu. Dobrá, tak paní Kale. Děkuji mnohokrát. My jsme právě hovořili o požadavku DG Trade, kdy po nás chtějí víc peněz. A možná bude trošku problém monitorovat a pracovat na více věcích. Zkrátka nebudeme moci sledovat obchodní jednání, pakliže nebudeme mít dostatek času na prostudování výsledků obchodních jednání. To jsou všechno velmi technické dokumenty. Takže v tomto ohledu bychom rádi navrhli pilotní projekt, který, jak doufáme, jednotlivé frakce podpoří, protože vnímáme zde potřebu um, lepšího monitoringu, více informací, více studií a to systematickým způsobem. Potřebujeme informace, jako například to, že budeme porovnávat různé kapitoly jednotlivých obchodních smluv, potřebujeme mít informace ohledně eh, standardů, ohledně norem, musíme žádat o odůvodnění různých aspektů obchodních smluv a tyto informace nám nemohou říci nějací lobbysté nebo tahle nebo tamta nevládní organizace. Je to potřeba dělat systematicky. Možná jste slyšeli o Finance Watch, což je organizace, která poskytuje takovéto systematické informace, pokud jde o hospodářskou krizi a finanční věci a e, všechny tyto věci, což je velice důležité například pro práci ve výboru Econ. My navrhujeme něco podobného v oblasti obchodu, protože zde cítíme tu potřebu a e, právě proto navrhujeme ten pilotní projekt Trade Watch a nebo tomu můžeme říkat úplně jinak, to je úplně jedno. Komise říká, že to není potřeba, protože máme dialog s občanskou společností, ovšem faktem je, že e, tyto dialogy jsou úplně jiné, než co by takováto Trade Watch dělala. Dialogy s občanskou společností představuje v podstatě zpětnou vazbu z občanské společnosti pro komisi, ale v parlamentu potřebujeme nějakou zastřešující instituci pro analytické znalosti, analytické poznatky, to znamená potřebujeme něco, co je nezávislé a co mohou využít i národní parlamentáři, což by mohlo představovat úžasný způsob podpoření naší práce. Doufám proto, že eh, se nám dostane podpory. Eh, o podporu žádáme. Byl by to, myslím, velice důležitý krok pro zvýšení vlastně i kvality naší práce, zvýšení našich možností, zlepšení našich možností monitoringu eh, ve věci těch různých obchodních smluv, které se momentálně odvíjejí. Takže to je v podstatě můj komentář k rozpočtu obecně. K vašemu stanovisku, pane Šťastný, možná bude potřeba některé věci pozměnit. Eh, já si myslím, že potřebujeme peníze na analytickou podporu, tak jak se mi načrtla, pro naši práci, což nám usnadní život a když nám ho to neustatní, neusnadní, tak nám to aspoň poskytne pro něj lepší informace. Děkuji, pan Murphy. Děkuji, děkuji panu navrhovateli za stanovisko. Já bych eh, rád podpořil ten návrh na Trade Watch. Eh, mně se to zdá být velice dobrým nápadem pro monitoring situace v obchodní oblasti. Dovolte mi tři komentáře k tomu stanovisku. Jedna konkrétnost to je asi jenom otázka ehm, formulace nebo respektive překladu u čísla 3. Tam, jak je to formulováno nyní, to vypadá, že to je návrh, že budou škrty pro rozvojovou pomoc. Já si myslím, že je potřeba eh, jasně říci, že hovoříme o mezinárodním obchodu a nebo bychom ta slova rozvojová pomoc mohli zkrátka vyškrtnout. To znamená, že bychom měli více financování pro obchod a méně pro rozvojovou pomoc. Dále navrhujeme, aby se sem přidal konkrétní bod o e, zvýšení finančních prostředků na program Aid for Trade, ale aby to nebylo na úkor rozvojové pomoci jako takové. A nakonec e, v souvislosti s politikou sousedství EU e, pro nás toto je otázka toho, k čemu ty věci vlastně jsou. Ale pak, když to má i nadále hrát roli, kterou to hraje, to znamená prosazovat agendu a zájmy e, velkého evropského biznisu, má to prosazovat evropské politiky v našem sousedství, pak to není něco, co podporujeme. Na druhou stranu pak, že to chce udržitelný rozvoj, hospodářský růst, hospodářskou rozmanitost, e, vytváření pracovních míst, zvyšování životních standardů a tak dále, tak to samozřejmě podpoříme. Děkuji. Děkuji, pane Murphy. Chce se ještě někdo vyjádřit? Jestli ne, tak eh, komise. Je to pan de Ponte? Eh, nebo kdo? Já tu mám tři jména. Děkuji, pane předsedo. Bereme na vědomí to, co zaznělo. Naše stanovisko je, myslím, velmi dobře známé. Eh, Pakliže zde bude tento zájem o dodatečný monitoring, pak eh, tu analýzu lze vypracovat interně v Evropském parlamentu. To je naše momentální stanovisko. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Petře, Petere, chcete se k tomu vyjádřit? Jen velmi stručně, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za připomínky a návrhy. Postarám se o to, aby všechny byly zohledněny, a to tedy z té perspektivy eh, toho, jak se mají věci dnes, to znamená, kdy otáčíme každé euro, kdy musíme sledovat každý projekt. Eh, a to, co navrhujeme tady, já si myslím, že se drží velmi eh, přesně toho rozpočtu. Pakliže chceme více, tak je to proto, že víme, že obchod eh, představuje přidanou hodnotu, zvyšuje hospodářský růst, stimuluje tvorbu pracovních míst a konec konců já jsem i zpravodaj pro eh, dohodu CITA s Kanadou. Eh, tady máme obrovský nárůst HDP, například když máte růst 2%, tak vás to může posunout na 3%, takže jsou to skutečně velké částky, Eh, je to velká, velký, velká výhoda pro naše občany. A zkrátka občas je potřeba do některých procesů investovat neustále. Je potřeba jednat s našimi obchodními partnery, s našimi sousedy a je potřeba zkrátka konečně se z této hospodářské recese, která už trvá, já nevím, tři nebo pět let nebo kolik, musíme se z ní zkrátka dostat. A tím, že budeme obchodovat, budeme vytvářet něco udržitelného, něco prospěšného, jednak pro naše občany, ale jednak i pro občany v našich partnerských státech. Samozřejmě projdu všechny návrhy, všechny je posoudím a pokusím se z nich vytěžit to nejlepší. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Termín pro pozměňovací návrhy 3.8. Přijetí návrhu zprávy 3.9. Souhlas? Děkuji. Další bod na pořadu jednání. Bod 10. Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU. Projednání návrhu stanoviska. Navrhovatelka je Eh, pardon, navrhovací výbory AFET, ne, pardon, navrhovatelka Amelia Andersdotter. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost představit svůj návrh stanoviska. Tento návrh stanoviska má podporovat práci výboru AFET ohledně digitální svobody v Evropské unii. Na rozdíl od té digitální strategie v AFETu se e, toto cílí na mezinárodní obchod a na sektor mezinárodního regulačního rámce pro obchod, zejména v oblasti informací. Vyjadřuje se zde vážná, eh, váž, jsou, vyjadřují se, se zde nadále vážné obavy o dohody, které Evropa vyjednává v plurilaterálním a bilaterálním kontextu eh, podstatě se zde neobjevuje žádné zmínění autorských práv a ochrany autorských práv, ačkoliv se jedná o vážnou překážku pro rozvoj vnitřního trhu v Evropské unii. Místo toho máme mezinárodní jednací program, který se hodně zabývá vynucováním pravidel, ale ten už máme v rámci EU harmonizovaný. A je zde ovšem určitý nedostatek rovnováhy v rámci harmonizace, což zhoršuje prediktabilitu režimu ochrany autorských práv pro občany nebo pro podnikatele, kteří chtějí vytvářet nové inovativní eh, biznisové modely pro novou informační společnost. Proto spoléháme na Evropskou unii, respektive na komisi, že tento aspekt zohlední při mezinárodních jednáních. Rovněž eh, zde máme zvážení obchodních eh, dohod se zeměmi, které eh, uplatňují restrikce na distribuci informací. Zejména zde máme jednu velkou přátelskou zemi na východě, která má takové nepříjemné tendence blokovat toky informací do podniků, od podniků, od občanů a k občanům. To je vážné ohrožení demokracie a rovněž to výrazným způsobem omezuje uplatnitelnost a působnost eh, a vůbec aktivitu v online sféře. Proto je potřeba, aby Evropská unie zajistila, že naši vlastní poskytovatelé služeb, naše vlastní společnosti, které působí online, nebudou těmito zákazy a příkazy nijak omezovány. Objevuje se zde výzva po obchodní agendě obecném slova smyslu, eh, která bude cílit na transparentnost a na zlepšení eh, přístupu na internet. Jde jednak o ochranu evropských občanů a evropských podniků, ale myslím si, že eh, se pravděpodobně shodneme, že svoboda názoru a svoboda komunikace je prospěšná pro demokracii kdekoliv na světě. A to je právě ta synergie, které doufáme dosáhnout v této věci. Eh, závěrem toto stanovisko řeší export eh, dohledových technologií, eh, bezpečnostních technologií, které produkují evropské firmy. My navrhujeme, aby tento vývoz podléhal dodatečné kontrole. Já poskytnu sama několik pozměňovacích návrhů k vlastnímu stanovisku. Jednak v druhém bodě stanoviska je citát eh, komisařky Kruzové, eh, který je momentálně uveden nepřesně. Paní Kruzová mm, eh, říkala, že občané čím dál více nenávidí copyright a vůbec principy ochrany autorských práv. Já s tím mám docela velké zkušenosti a myslím si, že není vhodné, abychom eh, zkreslovali slova paní komisařky. A pak zde bude několik drobných změn, pakliže eh, mě napadne lepší změní nějakého odstavce tu a tam. Eh, ovšem celkově si myslím, že toto stanovisko velmi dobře představuje mé názory na to, jakým způsobem by se obchod v Evropské unii měl v této sféře ubírat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Christopher? Děkuji. Jako stínový zpravodaj za EPP bych se rád k této věci vyjádřil. Já si myslím, že toto je velmi, velmi důležité téma a téma velmi zajímavé. Dalo by se o něm hovořit hodiny a hodiny. Ovšem, vidím, pane předsedo, že kroutíte hlavou, tak eh, to dnes vynecháme. Je nutné, aby tento výbor jasně řekl, že otevřený internet je otázkou obchodní. A to zejména proto, že čím dál větší součást hospodářství se odehrává online a jakákoliv omezení zde jsou překážkou pro obchod. Samozřejmě je to i otázka lidských práv. Zde máme konkrétní výbor, je to výbor pro zahraniční věci, který jednoznačně bude zdůrazňovat aspekty lidských práv, ale já si myslím, že ta konkrétní přidaná hodnota, kterou náš výbor může představovat, je to, že řekneme, eh, že je zde i obchodní roz, rozměr omezení přístupu k internetu. V podstatě e, takovéto, takovéto zákazy jsou pokusem o e, omezení, omezení svobody slova. Je to v podstatě represivní nástroj, ale je to také příklad protekcionismu. Je to protekcionismus v tom smyslu, že čínská vláda a mnoho jiných vlád se snaží používat e, Eh, záminky národní bezpečnosti nebo cokoliv jiného pro svůj reálný cíl, který je v podstatě protekcionismus, tedy vytvoření eh, jejich vlastního uzavřeného trhu pro vlastní vyhledávače nebo jiné online nástroje a chtějí tím omezit přístup evropských společností na tento trh. A to je to důležité, eh, co musí tento výbor jasně uvést. Bohužel v tuto fázi toto stanovisko jak si tento rozměr vynechává. Vynechává se zde tento digitální protekcionismus, což je obrovská překážka pro evropské hospodářství. Zdůrazňuje se zde ochrana duševního vlastnictví, a ochrana duševního vlastnictví jako překážka digitální svobody, s tím já nesouhlasím. Ani co do východiska, ani co do závěru. Já myslím, že definice svobody je e, v podstatě, e, pakli, pakliže, pakliže tedy svoboda má být volné využívání práce a myšlenek jiných lidí, tak to tak je, ovšem já to, tento názor prostě nezdílím. A to i kdybych se omezil na lidskoprávní aspekt nějakého omezení internetu, omezení přístupu na internet. Když si promluvíme s lidmi z Běloruska v rámci delegace, tak zde nejde o rozměr ochrany duševního vlastnictví, že by se chtěl eh, zabíral, zavírat internet. Spíše jde o omezení přístupu na služby, jako je Facebook, různé vyhledávače, což v podstatě lze opět spojit spíše s protekcionismem. Já jsem si eh, četl velice zajímavou studii ESITu, kdy se v podstatě říká, že proti některým těmto protekcionistickým opatřením by šlo podat stížnost na poli VTO protože VTO má efektivní nástroje, jak prosazovat otevřenost. A e, mnoho z těchto zemí se zavázalo v rámci dohody GATS k tomu, že budou volně obchodovat. Ještě mi dovolte dva stručné komentáře k textu, tak jak je navržen. Jednak e, e, na konci se tam objevuje jedna relevantní myšlenka. A to se týká eh, obchodu telekomunikačními technologiemi. Jsou to většinou věci na jedno použití, eh, mnoho z nich duální použití vůbec nemá. Eh, já si myslím, že když už nějaká telekomunikační společnost nabízí služby, třeba v Bělorusku, tak mají určitý morální závazek alespoň ve věci toho, jak tyto služby bude místní vláda využívat. Nemyslím si, že nás kohokoliv potěší, že podpoří svobodu, nebo v eh, ani, ať už v Evropě nebo v Bělorusku, to, že se omezí prodej telekomunikačních zařízení do konkrétních zemí. Já si myslím, že je potřeba zkrátka mít oči do kořán, když obchodujeme se, eh, zemi, se zeměmi tohoto typu v oblasti telekomunikací. Uh, takže to je důležitá věc. Já bych to asi formuloval jinak, ale je to důležitá věc. A nakonec nezdílíme myšlenku, že bychom neměli uzavírat žádné smlouvy spojené s ochranou e, duševního vlastnictví nebo digitálních kapitol, než dosáhneme konsenzu v Evropě v těchto tématech. I toto by bylo něco jako říci, nemůžeme mít globální dohodu, já nevím, e, ohledně změny klimatu, než se dohodneme v Evropě o tom, jak se se změnou klimatu vypořádáme my. Ale upozorňuji, my nikdy nedosáhneme konsenzu, ať už v oblasti změny klimatu nebo v oblasti těchto témat. Proto musí být všechny dohody založeny na aký. A to, co děláme například dnes v těch eh, jednáních s Kanadou, to je založeno na aký a mělo by to být projednáváno a uzavřeno na základě AKI taktéž. Takže nějaké moratorium na obchodní jednání v té nejdůležitější oblasti, což pravděpodobně služby v online sféře jsou, by bylo kontraproduktivní a představovalo by to pouze eh, ne, nejenom ohrožení zájmu Evropy, ale i zájmu našich partnerů. Děkuji vám za slovo. Děkuji, Kristofere. Paní Padikuše. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že tato zpráva ohledně strategie pro digitální svobodu ve vnější politice je důležitá v současném rámci, zejména po eh, tom, eh, co toto bylo odmítnuto ve Štrasburku minulý týden. Pokud je o stanovisko výboru INTA, Názory paní zpravodajky jsou podle mě, paní navrhovatelky jsou podle mě správné, pokrývají to, co by mělo být prioritami, eh, pokud jde o digitální svobody. Dovolte mi vyjádřit se eh, k několika bodům. Jednak eh, je zde fragment, určitá fragmentace eh, ochrany duševních práv, eh, což vyžaduje revizi evropských nástrojů, abychom měli společný režim v této oblasti. To se netýká jenom této zprávy, ale souvisí to s ní. Souvisí to i s tou celkovou strategií. Dále. Bude potřeba podpořit eh, dohled potenci- eh, nad potenciálními škodami, které určité technologie mohou napáchat mimo EU. Pokud jde o stávající závazky na mezinárodních fórek, například na poli VTO a vzhledem k roli, eh, jakou může Evropská unie hrát v ochraně digitálních práv a základních práv v sousedských a třetích zemích, eh, se kterými máme uzavřené dohody, tak k tomu bych řekla, že ochrana volného toku dat a Eh, a zavedení určitých požadavků do některých těchto dohod je naprosto zásadní. To bude součástí mých pozměňovacích návrhů. Kromě toho děkuji eh, a gratuluji paní navrhovatelce. Myslím si, že odvání velmi dobrou práci a velmi dobře se s ní spolupracuje. Děkuji. Za liberály tu nikdo není. ECR. Said Kamal nepožádal abych přečetl to, co chtěl říci. Internet je nedílnou součástí každodenního života. Zároveň jsou zde výzvy generované takzvaným digitálním světem, které se rozšiřují co do rozsahu, kvantity a to exponenciálním způsobem za posledních pět až deset let. Internet je i nadále e, novou velkou neznámou z legislativního hlediska. Legislátoři jsou stále častěji vyzýváni k tomu, aby určili, jak se má internet regulovat Eh, v případech, kdy je potřeba ať už jakýkoliv formát kontroly. Pokud jde o vytváření blahobytu a bohatství pro všechny, je potřeba zohlednit digitální agendu a evropský důraz na pozitivní dopad a adekvátnost ochrany duševního vlastnictví, eh, což je opatření, které může podpořit kreativitu a inovaci a generovat tak hospodářský růst, nová pracovní místa, kvalitní produkty a služby v celé Evropě. Nicméně, jak se rovněž uvádí v digitální agendě Evropské unie, je potřeba najít rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví a e, všeobecnou potřebou veřejnosti mít přístup k obsahu online. Pokud jde o evropská jednání e, ve věci mezinárodních dohod, Máme firmy, které vytvářejí zboží a služby a které generují příjmy v prostřednictvím ochrany eh, duševního vlastnictví. Ty budou možná muset upravit své business modely podle nových trhů a nových technologií. Eh, existuje argument v tom smyslu, že ve světě zvyšující se výpočetní kapacity, eh, rozšiřujícího se pásma a zvyšujících se úložných kapacit je v podstatě cena duševního vlastnictví blízká nule. Je potřeba proto vytvořit novou legislativu pro digitální produkty a je potřeba poskytovatelům obsahu umístit eh, zveřejňování obsahu, pakliže chtějí. Na druhou stranu nesmíme zapraňovat těm, kteří chtějí využívat duševní vlastnictví ke generování zisku, aby tak mohli učinit. Je potřeba umožnit oba, existenci obou biznisových modelů, umožnit jejich koexistenci a musí být na trhu, aby rozhodl, který z těch obou modelů přetrvá, převládne. To je od tedy pana Kamala. Helmut. Děkuji, pane předsedo. Vítám toto stanovisko. Je to ta fáze po obchodní dohodě proti padělání a je to velice důležité stanovisko eh, pro výbor AFET. Rád bych také řekl, že už teď byl zahájen pracovní proces eh, s pravodajem v AFETu, který je náhradníkem i u nás. A v podstatě všichni zpravodajové, stínoví zpravodajové a eh, poslanci, kteří se o toto zajímají, jsou zváni na to, aby se účastnili vytváření společné platformy pro diskusy na toto velice důležité téma protože počítám, eh, že je na místě, abychom eh, v této věci eh, zaangažovali i výbor pro mezinárodní obchod. Vyvzdává zde několik otázek. A to i z toho, co píše paní Andersdotter. A ty otázky jsou velmi komplexní. Pakliže pan Fielner hovoří o otázce lidských práv a práv občanů, tak já ho chci upozornit, že původně pocházím ze země, která byla eh, zahrnuta v rámci bojkotu takzvaného seznamu M, eh, kdy se v podstatě eh, jednalo o počítačové technologie, takže já vím, co to pro společnost znamená, když nemá přístup k takový, takovému typu produktu. Takže není to jenom trh, kdo má rozhodnout. Jsou zde určitě regulační mechanismy a je proto potřeba být i opatrní. K stanovisku. Zdůraznil bych, že z mého úhlu pohledu je důležitý zejména bod 3. Je potřeba interně v rámci Evropské unie najít k těmto tématům eh, jednotný přístup. A to zejména v době post Eh, obchodní dohody proti padělání, musíme se poučit z toho procesu, který zde probíhal a musíme dosáhnout eh, toho, aby v nových mezinárodních dohodách eh, jsme vycházeli na našem společném interním názoru na takováto témata, to znamená, bude to souhlas Evropského parlamentu, Rady členských států a občanské společnosti. To je velice důležité. Dále bych navrhl, abychom se přidrželi mezinárodního rámce, v rámci kterého tuto agendu budeme rozvíjet. Máme zde VTO, máme zde eh, YPO a to by mělo v tom stanovisku také zaznít. A nakonec eh, mi dovolte říci, že digitální svoboda v rámci zahraniční politiky eh, představuje otázku, hovoříme-li například o rozvojové pomoci, nebo rozvoji obecně, nebo hovoříme-li o mezinárodním obchodu, eh, vždy tu je ten problém toho soukromého eh, užívání a soukromého vlastnictví v některých věcech například i u serverů, které zajišťují tuto internetovou svobodu, to jsou soukromé věci a je potřeba zároveň zajistit veřejný přístup k informacím a znalostem. A proto to, pro tento protiklad je potřeba najít um, nějaké řešení. To ne, on to není protiklad v negativním slova smyslu, je to spíše taková výzva, je to otázka, která vyžaduje odpověď ze strany legislátorů a to i na úrovni Evropské unie. Eh, jsem připraven na spolupráci s paní navrhovatelkou. Doufám, že se nám podaří vypracovat kvalitní stanovisko. Děkuji. Thank you, Helmut Bernd. Děkuji, Helmute Bernde. Děkuji vám, pane předsedo. Tři věci. Jednak eh, ve skutečnosti je svoboda internetu příležitost pro hospodářský rozvoj a pro participativní angažovanost jednotlivých stran. Ovšem není to tak automaticky. V Evropě máme řešení pro bezpečný a svobodný obchod online, ale máme i řešení pro posílení participace e, účasti jednotlivých, jednotlivých stran. Já si myslím, že toto je potřeba exportovat do dalších zemí je potřeba požadovat softwarová hardwarová řešení, která zajistí bezpečný, svobodný a volný obchod a je potřeba prosazovat řešení, eh, která zajistí angažovanost lidí v politických procesech. To jsou velmi zajímavá technologická řešení. Například v některých okresech v Německu se přesně toto praktikuje Eh, lidé v rámci online procesu pomocí internetu hlasují a vyjadřují se k různým věcem a já si myslím, že toto je potřeba posílit a exportovat ven. Druhá věc, pane Fielnere, doufám, že jsem vás dobře pochopil v tom, že bod 6 má vaši podporu. Že tedy budeme mít přeskum ex ante exportů eh, digitálních zařízení a digitální techniky, a to zejména pokud jde o země, ve kterých vnímáme problémy co do využití, vnímáme možné problémy co do využití těchto technologií. My jsme o tom už eh, jednou diskutovali v rámci práva dual use, dvojí použití. Eh, tehdy se o ex ante kontrolách nehovořilo. Ono v rámci revize eh, nařízení dual use o dvojím použití se bude požadovat ex ante kontrola. Já doufám, že to společně budeme moci odsouhlasit. Aby tedy bylo jasné, my nechceme žádné restrikce pro export, my vlastně nemůžeme rozhodovat o tom, co se použije na co, ale u určitých zemí je zkrátka potřeba být i opatrní a ještě před, ještě před exportem je potřeba některé věci zvážit a ověřit. Třetí věc. Otázka ochrany autorských práv eh, a duševního vlastnictví. Eh, já v podstatě souhlasím s panem Filnerem. Nelze, nelze eh, přestat uzavírat dohody, než se dosáhne souhlasu v EU. To může trvat ještě 20 let. Já si myslím, že musíme komisi co nejdříve splnomocnit k tomu, aby navrhlo posílenou legislativu pro ochranu duševního vlastnictví v digitálním prostředí. Já z kruhu komise slýchám, že komisař Barnier v stávajícím legislativním období už nechce dělat takovou tu věc, protože má strach z vlastní odvahy, aby se tak řeklo, a e, nechce vypracovávat žádné návrhy v tomto smyslu. Já e, doufám, že v rámci našeho usnesení můžeme vyzvat komisi, aby do budoucna přišla s nějakým návrhem o ochraně duševního vlastnictví, ochranu, ochraně autorských práv v digitálním prostředí, v rámci kterého bychom se mohli my jako parlament podílet co by eh, poradní orgán. Já doufám, že se nám eh, podaří překonat tu překážku v tom smyslu, že pan Barnier už v tomto legislativním období nechce návrhy v této věci dělat. Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, Lange, já myslím, že tady není neschoda, eh, co se týče dvojího, zboží dvojího užití. To, co vidím jako hlavní problém, nejsou tradiční eh, typy zboží dvojího užití, ale my jsme tady diskutovali například eh, s Ericssonem, které dělají telefonní přepínače a pokud něco takového vyrobí, tak normální nastavení eh, takového zařízení umožní, aby orgány činné v trestním řízení eh, využili informací, protože eh, v mnoha zemích mohou tyto orgány činné v trestním řízení v daných předem specifikovaných případech například odposlouchávat hovory. Ale problém je, pokud takovéto zařízení prodáme třeba do Iránu tam se bude používat zcela jinak. A i když třeba Deutsche Telekom se rozhodne fungovat v Bělorusko, tak můžeme diskutovat třeba se společností Telia Sonera, která už v Bělorusku operuje eh, a ty umožní pak tajným službám tam sedět eh, přímo v jejich pobožce a odposlouchávat a dělat lecos. A to by tedy nemělo být možné. Já jsem jenom chtěl říci, že to, že neprodáme žádné takové telefonní centrály přepínače do těchto zemí, by mohlo nakonec ještě celou situaci zkomplikovat těm silám, které chceme podporovat, protože řada těch demokratických hnutí potřebuje internet. Potřebuje tyto služby a skutečně je to velmi křehká rovnováha. A myslet si, že ten problém vyřešíme, tím, že toto dáme do přílohy eh, prostředku dvojího užití, tak tím to nevyřešíme. My bychom měli zcela jasně definovat to, co si přejeme přímo v terénu a kde řekneme, eh, že to a to nesmí být použito v negativním kontextu. A eh, problematika ochrany práv duševního vlastnictví, ta by si žádala diskusy na celé hodiny, ale v tomto kontextu si nemyslím, že by ochrana duševního vlastnictví byla hlavní aspektem digitální svobody v obchodních vztazích. Já myslím, že celá ta myšlenka získání koncenzu znamená, že potřebujeme reformu IPR, potřebujeme dynamicky se měnící IPR, a to především proto, že se mění ekonomika, mění se spotřeba tohoto zboží a to, co platí dnes, vám mohu slíbit, že nebude platit za deset let. A jenom se domnívat, že bychom mohli nějakým způsobem nalézt konsenzus, něco, s čím jsou všichni, eh, budou spokojeni a pak teprve začít obchodovat, tady s vámi souhlasím, pane Lanke, že tato myšlenka by byla naprosto naivní. Rozhodně bychom měli eh, vycházet ze všech jednání, eh, na základě existujícího aky a teprve později vyjednávat. Já si myslím, že tady se naprosto shodneme na obou těchto aspektech. Děkuji, Kristofle. Chci se zmínit jenom o jedné otázce, která pravděpodobně nebyla v rozpravě zmíněna. Navrhovatel se, se zmiňovala na ochranu se zaměřovala na ochranu práv duševního vlastnictví ale uvědomme si, že tato iniciativa má jiný titul ve výboru pro zahraniční věci. My se tady věnujeme problematice digitální svobody v zahraniční politice EU, jak můžeme příležitosti, které nám internet dává, využít k tomu, abychom pomohli podpoře lidských pláv. Já myslím, že část problému tady tkví v tom, že moderní technologie mohou být využívány k omezením práv a svobod. E, pokud se zaměříme na situaci v Iránu například, tak samozřejmě tam vláda využívá příležitostí, které jsou k dispozici, které, pro, které nastávají, protože to jsou věci, které kdyby neexistovaly, by zcela jistě mohly e, potírat. Můžeme uvažovat o tom. E, o tom, že budeme exportovat věci, které podpoří demokracii, občanské svobody a tak dále. Já vím, že principiálně každá technologie může být zneužita. A ovšem, když přestaneme celkově exportovat eh, informační technologie do nějakého regionu nebo státu eh, na základě toho, že si řekneme, že tu technologii místní režim zneužije, tak nám úplně zmizí komunikační kanály a to také není dobře. Právě proto, kvůli eh, kontrolám ex post a ex ante, eh, tady bych skutečně poprosil, abychom to ještě zvážili, protože si myslím, že zde je určitě nedorozumění. Dobrá kontrola ex ante a eh, máme v podstatě dobré předpoklady ve všech členských státech EU, abychom ji dělali. Ex ante kontrola je dobrá, ale dobrá kontrola ex post může být ještě lepší vzhledem k informacím, které bude mít. A proto je, myslím, potřeba zvážit, jaký ve skutečnosti, ve skutečnosti export má být, protože kontrola ex post e, neznamená, a to je právě předměta, předmět toho nedorozumění, kontrola ex post není, že se e, produkt exportuje, pak se řekne, Ježíš Maria, my jsme jim tam dovezli atomovou bombu a to jsme nechtěli. To tak vůbec nesmí být. Kontrola ex post přece znamená, že konkrétní podniky, konkrétní dodavatelé, kteří jsou spolehliví, kteří znají pravidla a dodržují je a po léta ukazují, že vědí, co můžou a nemůžou exportovat, budou mít naši důvěru, aby zhodnotili, co mohou a nemohou exportovat a pak nám budou hlásit, co a kam exportovali, protože budou vědět, že to, co kam vyvezli, je legální například v oblasti, já nevím, náhradních dílů, třeba i pro digitální technologie. To v praxi funguje, to všichni vidíme, ehm, protože eh, ty dodávky jsou velice rychlé, na druhou stranu často se stane, že je jenom několik hodin, než odlétá letadlo třeba z Frankfurtu nebo Londýna a právě proto je potřeba toto příliš nezdržovat, protože ty náhradní díly jsou také potřeba a není, není možné čekat na nějaké papírové povolení eh, takovéhoto exportu. A proto je potřeba zvážit možnosti kontrol ex post a ex ante. Já bych eh, poprosil kolegy, aby ten aspekt dual use dvojího užití ještě zvážili, aby o tom popřemýšleli, eh, aby popřemýšleli o tom, jak to udělat s těmi ex post a ex ante kontrolami. Konec konců hovořili jsme o tom už před rokem a půl. Zvažte to prosím pro toto stanovisko i pro budoucí práci. Děkuji. Helmut, Děkuji, Daniele Helmute. Ano. Dovolil bych si zdůraznit ještě jeden aspekt, protože se tady nedorozumíváme. Když se podíváme na anglický titul, eh, nadpis eh, tohoto, je v angličtině jiný než v němčině. Nejde o strategii pro digitální svobodu, jde o strategii pro digitální svobodu a to bylo na výboru AFET eh, minulý týden jasně řečeno. Jde o duševní vlastnictví, copyrighty a všechny tyto věci v eh, kontextu zahraničního obchodu EU. A to je to, jak to chápu já a vyslechl jsem si to i od zpravodajky výboru AFET. A právě proto, když my hovoříme Ehm, o tomto z hlediska mezinárodního obchodu. Musíme hovořit o těch samých aspektech jenom z hlediska obchodu. Ehm, toto není stanovisko pro výbor DV. Je to zkrátka téma, eh, které výbor INTA zpracovává a měli bychom se tím pádem omezit pouze na věci, které se týkají obchodního styku. A co se týče strategie v tomto kontextu pro digitální svobodu takže to je to duševní vlastnictví a tak dále. A tím se musíme zabývat. To je to, co e, společně s paní navrhovatelkou chceme rozvíjet. Děkuji. Well, thank you, Helmut. I have to say Amelia's got a... Děkuji, Helmute. To je naprosto fascinující téma. Byla to vynikající diskuse, fascinující. Požádám komisi Andrea Luriaso Omlouvám se, budete to muset zvládnout se mnou, jsem z Degetrade. Nejprve bychom rádi zdůraznili, že plně sdílíme obecné cíle zpravodajky, tedy především zajistit, aby svoboda projevu, eh, volné šíření myšlenek na internetu, to vše, aby bylo plně zachováno a jak zmínil správně pan Lange, také svoboda internetu má totiž význam eh, ekonomický, je to dokonce předpoklad eh, pro dnešní svět a myslím si, že o tyto cíle také usilujeme formou dohod o volném obchodu, které usnadňují obchod, umožní obchod a rozhodně nejsou od toho, aby zabraňovali volné výměně myšlenek nebo volnému obchodu. To mě tedy eh, překvapuje v tomto smyslu, že ve zprávě najdeme uh, Eh, požadavek na pozastavení diskusí o dohodách o volném obchodu, které se týkají ochrany práv duševního vlastnictví. Eh, pokud tam jsou nevyřešené problémy, tak by mě zajímalo, jaké jsou to problémy, protože prozatím, pokud sleduji existující vyjednávání na základě stávajícího AKI v EU, tam se věnujeme především eh, směrnici o elektronickém obchodování, která eh, garantuje eh, svobodu internetu všem občanům. EU, tak tady mohu zmínit pouze eh, dohodu o volném obchodu s Koreou, která zatím je v platnosti po dobu jednoho roku, obsahuje ustanovení ochraně práv duševního vlastnictví a pokud vím, nemá žádné negativní dopady na svobodu internetu. Uh, pokud máte důkazy svědčící o opaku, samozřejmě to proskoumáme, ale zatím jsme žádné takové podněty nedostali. A úplně na závěr, myslím, že pan Lange také zmínil plány komisaře Barniera. To je otázka, kterou byste měl položit přímo jemu. DG pro vnitřní trh, ale Slyšel jsem od pana Barniera stejné prohlášení v tom smyslu, že se zaměří na celou řadu otázek, které souvisejí s ochranou práv duševního vlastnictví, včetně těmito právy na internetu během svého mandátu. A pokud vím, jeho služby se této problematice věnují, ale podrobné informace k tomu nemám. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane spravo- paní zpravodajko, chcete se k tomu vrátit? Děkuji vám a chci poděkovat všem kolegům za jejich názory a podrobnou analýzu stanoviska, protože to je téma velice širokosáhlé a také zajímavé. Myslím, že jsme tady projednali prakticky všechno, co projednat lze. K bodu 6 eh, eh, schválí ex ante a eh, položek jednoho užití. Tam tady panuje obecná schoda mezi členy výboru, proto o tom nebudu hovořit příliš dlouze. Pokud jde o ochranu práv duševního vlastnictví, to je téma velmi kontroverzní, zvláště nyní v souvislosti eh, se zamítnutím dohody akta minulý týden strany parlamentu ale rozhodně bychom se neměli věnovat přímo aspektům volného obchodu, dokud nevyřešíme své otázky. Neznamená to, že bychom měli pozastavit všechna vyjednávání o volném obchodu. Ehm, dohody o volném obchodu musí být vzájemně výhodné, tedy výhodné pro nás, stejně jako pro druhou stranu, ale zásadně ehm, to znamená, že bychom měli vyjednávat o dohodách, protože jsou výhodné pro nás. Pokud existuje fragmentovaná situace na jednotném trhu, znamená to, že taková situace není výhodná vůbec ani pro nás. A Myslím si, že parlament by se neměl obávat vyjádřit své obavy vůči komisi a DG Trade, a neměl by se obávat zdůraznit, že potřebujeme novou politiku pro vyjednávání o volném obchodu, která ošetří i problematiku ochrany práv duševního vlastnictví a vytvoří takový model, který bude výhodný pro všechny občany EU. A kromě toho už prakticky poznámky nemám, mohu se pouze vyjádřit ke zmínce komise o Jižní Kory. Ta e, má vnitrostátní právní předpisy, které zajišťují například blokování takového obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví. Pokud to komise zatím neproskoumala, tak to je špatně. Rozhodně by se tomu měla věnovat, rozhodně Eh, my jsme například eh, sledovali to, že eh, Evropský soudní dvůr se věnoval několika věcem, které se zaměřovali na filtrování a monitorování s tím, že došel k závěru, že právě tato činnost představuje překážku ve volném obchodování, tak by se tomu komise rozhodně věnovat měla. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy 19.7. Hlasování proběhne na našem zasedání 17. až 18. září. Děkuji. Bod 11 na pořadu jednání monitor, činnost monitorovací skupiny. Martin Kazak tu není, nevím, zda někdo bude hovořit místo něj. Čína. Helmut. Uh, uh, Děkuji. Já se mohu vyjádřit k činnosti monitorovací skupiny pro Čínu. Včera proběhlo čtvrté zasedání monitorovací skupiny eh, a věnovalo se briefingu od komise o posledním zasedání společného výboru, který proběhl 31.5. tady v Bruselu. Eh, přítomen byl komisař Dekucht a také ministr pro eh, obchodní výměnu a obchod z Číny Chen Daming. A komise nás informovala, ehm, Diskuse byla velmi otevřená, upřímná a pozitivní. Obě strany vyjádřily přesvědčení, že je šance dosáhnout dohody, především v oblasti investic, které představují hlavní bod zájmu let, v letošním roce a že výměna názoru bude pokračovat. A to paralelně s dalším plánovaným summitem EU Čína, který má proběhnout 18. a 19. září letošního roku, tedy poměrně brzy a že se toto jednání bude zaměřovat na hlavní body pro diskusy. Také proběhla výměna názorů zaměřená na nový systém obchodování mezi Jenem a Juanem a co to bude znamenat pro obchodní spolupráci Číny a Japonska a nejenom pro ně, nejbrž také pro e, celý svět. Čína e, uzavřela obdobné měnové dohody e, s Pakistánem a s Austrálií Vidíme tedy nový vzestup Číny ve snaze nalézt eh, tedy dohodu o eh, směných kurzech a vůbec mm, postupech obchodování mezi těmito zeměmi. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Měli jsme tam zástupce Evropské centrální banky, který nás také informoval o hlavních úkolech do budoucnosti a toho především ve světle eurokrize a jaké dopady to bude mít na Evropskou unii. Doporučil bych, abychom urychlili práci této monitorovací skupiny a navrhuji navrhnu tedy na zasedání koordinátoru některé podněty k tomu, jak by bylo možné zvýšit informovanost právě o tomto tématu. Děkuji. Děkuji, Helmute. Omlouvám se, že jsem včera nemohl přijít, byl jsem na jiném jednání, tak to je vždycky. A nyní a Mexiko. Děkuji mnohokrát, děkuji všem, kteří se zúčastnili na včerejším zasedání. Bylo to první jednání monitorovací skupiny. Diskuse byla velmi zajímavá s panem Jurgensenem, s panem Logmanukem z DG Trade. Jak víte, dohoda o volném obchodu EU-Mexiko patřila k těm nejambicioznějším dohodám o volném obchodu, včetně eh, obchodování o, eh, se zbožím, ale také celních postupech poskytování služeb a dalším aspektům se věnovala. A eh, Nicméně teď už tato dohoda zastarává, není tedy tak dobrá, jak by být mohla především ve světle s dalšími dohodami, které jsou uzavírány s Peru a Kolumbií, které jsou ambicioznější. Ve stávající dohodě jsou tři ustanovení o službách, zemědělství a investicích. Komise by ráda však eh, zrevidovala i další oblasti, jako například zadávání veřejných zakázek. Nicméně zatím nepanuje schoda v tom, jak postupovat při té revizi. Mexická strana se nechce při, příliš angažovat, tak jak by si přála komise, ale eh, vzhledem k tomu, že se chystají, eh, proběhly volby a eh, začíná vyjednávání s novou vládou, musím zmínit také to, že to možná bude chtít čas. Diskutovalo se také o doplňujících tématech v monitorovací skupině, například ehm, kontrol v oblasti léku, drog, ehm, praní špinavých peněz a podobně. Byla to velice živá diskuse a můžeme samozřejmě s velkým zájmem dále sledovat nové informace, které přijdou od komise v následujících měsících. Děkuji, Georgi. A dostáváme se do, ke skupině pro Rusko. Proběhlo první jednání eh, na konci minulého měsíce s velvyslancem Ruské federace. Helmute, a teď budu velice opatrný při volbě slov, velvyslanec, bylo velice těžké získat odpověď. Velvyslance snažil se poněkud vyhýbat většině otázkám, což znamená, že pro Rusko je to velmi kvalitní diplomat. A e, k tématům, o nich se jednalo, e, patří ratifikace e, žádosti o vstup do VTO. Ruska, já mm, to vnímám se smíšenými pocity, ale on také zmínil, že strana prezidenta Putina mm, také toto jistě prosadí, když to projde Dumou. Také se diskutovalo o dodávkách zemního plynu s tím, že jeden z těch plynovodů nebude ještě dokončen. E, zmiňováno bylo také zemědělství tu a tam. Samozřejmě e, Rusko je velkým vývozcem obilí e, a tak tomu bude i do budoucna, i přes dva roky neúrody. Bude i nadále obilí vyvážet. A další důležitá věc, přístup k vízům měli eh, pro, byly zmiňovány problémy se získáním víz do Ruska. Ukázalo se, že nakonec je snažší získat vízum do Ruska než do USA. A také velice opatrně odpovídal na otázky. Ano, eh, často je vlastně nezodpověděl vůbec ale přesto to bylo plodné jednání, zajímavé jednání. Je to skutečně zajímavý člověk a doufám, že se s ním budeme moci setkávat i v následujících letech. No comments. Žádné připomínky, dobrá. Takže přerušíme jednání do 11.30, kdy zasednou koordinátoři za zavřenými dveřmi. Děkuji vám za vaši účast a přeji vám dobrou chuť.